Kolegové, prosím, uvasaďte se, rád bych zahájil odpolední zasedání. Chtěl bych vám představit Georgeho, Georga Jazebovského, který je náš starý přítel a který nás seznámí s aktualizovaným systémem funkčního bloku vzdušného prostoru. Georg už tady mezi námi jednou byl a nyní bude svou bývalou zprávu aktualizovat a my vás vždy rádi vidíme v tomto výboru, ať oficiálně či neoficiálně. Takže vás vítám ještě jednou, Georgu, a nyní máte slovo. Děkuji, Briane. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád opět mezi vámi. Cítím se zde úplně doma. Takže, takže tady jsem a já jsem vám přivezl druhou zprávu o pokroku o vzdu, funkčních blocích eh, vzdušného prostoru. Nejdřív vám dám obecný přehled a potom vám dám eh, přehled o jednotlivých funkčních blocích. Také se těším na vaše otázky a rád je zodpovím. Chtěl bych vám připomenout, že po krok v oblasti FAB, tedy funkčních eh, bloků vzdušného prostoru, tak tady dochází k pokroku, ale tento pokrok je velice pomalý. A sice proto, protože členské státy podle SES 2 e musí implementovat funkční bloky vzdušného prostoru ke 4. prosinci 2012 a za druhé 4. května 2010 Rada ministrů dopravy řekla, že všechna tato práce musí být urychlena, tak abychom ji urychlili a protože samozřejmě tyto otázky se vždy týkají také otázky e, suverenity a také vojenských otázek a proto potřebujeme dohodu mezi členskými státy, dozorčími orgány a potřebujeme také e, dohodu mezi provozovateli e, vzdušných služeb. A já tady budu hovořit o N EASB, to jsou provozovatelé e, služeb v oblasti vzdušného prostoru. A nesmíme zapomenout na to, že i poté, co dohody mezi členskými státy budou ukončeny, některé dohody budou muset být také, budou muset být také ratifikovány, pak potřebujete také ratifikaci prostřednicím ANSP, tak, aby řízení letového provozu bylo efektivnější. Právě proto se domnívám, že v současné době eh, celý proces je pomalý a bylo by také dobré, když příště budete hovořit s maďarským a následným špol, polským předsednictvím, abyste jim připomněli, že členské státy chtěli přístup od zdola nahoru a musí posléze také celou politiku v rámci časového rámce implementovat. A druhá poznámka je taková, když posuzujeme zřízení FAB, tak já, vy víte, že já jsem také stanovil určitá kritéria, která najdete v dokumentu, podle kterých se posuzuje, zdali FAB fungují. Já tedy se nezabývám jenom tím, zdali byly dohody podepsány, ale dívám se také do zákulisí. A tady vidíte, že moje zpráva obsahuje jenom několik málo položek, protože já nejsem ochoten akceptovat sliby, protože za sliby si nic nekoupíte. A jestliže sepíšete všechny sliby, potom ztratíte ze zřetele e, skutečnost, realitu. A když budete procházet zprávu, zabývejte se především čtyřmi aspekty. Musíte se zabývat otázkou, zdali existuje lepší spolupráce mezi ANSP eh, a eh, zdali vůbec existuje lepší spolupráce, což je klíčem. A potom eh, také nás zajímá, zdali existuje spolupráce mezi civilními a vojenskými vzdušnými orgány. A za třetí se musíme zabývat také um, manažerem, manažerem sítě. To je nyní posuzováno a David McMillena znám velice dobře. On je ředitel Eurokontrolu a má také velice dobrý tým. A je také důležité, aby celý Eurokontrol dobře pracoval. A čtvrtá věc je ta, že bychom se měli dívat i na malé věci, nejenom na velké věci. Tak ty malé věci, to jsou dohody mezi ANSP, například o školení řídících letového provozu a také o podpoře společných aktivit. Takže musíme se také zabývat, zdali existují dohody o plánování, projektování a rozmístění Cezaru, protože nemá smysl, abychom měli společný projekt Cezar a zabývali jsme se E, tím teoreticky a nikdo to nebude realizovat potom prakticky, anebo někdo si vybere jednu část a druhou druhou část. A takže my bychom se na tom měli shodnout všichni. A také se musíme podívat na dimenzi letišť, protože jednotné nebe to je od jedné brány k druhé bráně. Takže když se e, zavře jedna brána, tak nechcete jezdit po letišti 45 minut, když máte před sebou 30-minutový let a stejně tak na dalším letišti, kam doletíte, tak také nechcete čekat Bůh ví jak dlouho. Podíváme-li se na jednotlivé FAB, tak za prvé e, podle přístupu ze stola nahoru členské členové měli volnou ruku, kdo bude spolupracovat s kým. Podíváte-li se na mapu na straně jedna, takže jestli že máte evropský přístup, tak si můžete položit otázku, jak FAB jsou vybudovány, zdali je to srozumitelné. Členské státy měly možnost si vybrat spolupráci s jinými členskými státy a v současné době jsme tedy v této fázi. Já začnu se Spojeným královstvím a Irskem. Ten, toto FAB byl z zahájen dokonce před tím, než byla schválena druhá legislativa. A to je na straně číslo dvě. Bylo to zahájeno memorandem porozumění mezi Spojeným královstvím, Velko, eh, Severním Irskem a Irskem. Bylo to podepsáno v roce 2008 a je to v platnosti také od roku 2008. Zajisté protože toto bylo vypracováno, zpracováno před druhým balíčkem, tak spolupráce mohla být těsnější. Ale nyní došlo k novému rozvoji. Já jsem minulý týden navštívil Amsterdam a navštívil jsem tedy Amsterdam 8. března a najednou ty, ty dvě ENASP britský a Eh, irský se dohodli s dánským a švédským NASP, že udělají společnou studii a pak hodlají navrhnout eh, spojení fúzy mezi těmito dvěma FAB. A toto je velice zajímavý vývoj. Na straně eh, dva dole je to napsáno, je to velice zajímavý vývoj také ANSP řekli, spolupráce je dobrá, ale mohla, být, mohla by být ještě lepší a právě se rozhodli, že by bylo lepší mít ještě větší FAB. FAB, to znamená britský, irský, švédský, dánský. Detaily najdete na těchto stránkách. A potom já se přesunu k dánsko-švédskému FAB. Takže ten vznikl na základě dohody z roku 2009 a platný je e, v účinnosti od roku 2010. A co je zajímavé, je, že ty dvě ANSP e, již založily společný holding a e, ta vlastně je takovým dánsko-švédským holdingem a tato firma pak vlastně začala přebírat úkoly těch národních jednotlivých NSP a e, velmi dobře e, vlastně přebírá tyto úkoly a možná, že by to byla také taková cestovní mapa e, v tom procesu integrace těchto, těchto operací. A tady samozřejmě je třeba si uvědomit, jak funguje ten dánsko-švédský FAP. Oni se totiž dohodli s irsko-britským a postupovali e, obdobně. A mně se to jeví jako velmi zajímavý e, vývoj. Pak je tady e, třetí FAP na straně 6, kterému se tak neúplně daří, ale to jsem jakoby neřekl. Je to severoevropský FAP, zajímavý. My se zase můžeme podívat na mapu na straně 1. A to je v zásadě docela zajímavý FAP, protože on je e, veden z Islandu, Norskem, Švédskem, Dánskem a e, je založen vlastně na takovém prohlášení z roku 2010 těch dopravních e, operátorů, provozovatelů, provozovatelů ale jeho osud je nejistý a to ze dvou důvodů. Za prvé, tato skupina e, Severní FAB e, vypracovala takovou studii o proveditelnosti, která obsahovala několik možných scénářů. Minimální scénář a potom maximální scénář scénář, scénář těsně spolupráce a e, uvolněnější spolupráce. No a na počátku toho jednání prostě e, se pak dohadovali, zdali je to dostatečně dobré na to, aby to předložili vládám. A byla tam tři různé názory. Švédové a Dánové řekli, že to není dost dobré a proto se prostě domluvili s Iry a Finy. E, Island Eh, islandské NSP řeklo, eh, no my ještě chvilku počkáme a odtrhli se a ten zbytek tam zůstal a řekl, my chceme takovou volnější spolupráci a co teď vlastně budeme dělat. Eh, takže tento severský FAP je tak prostě teďko trochu jakoby v gestaci přemýšlí a uvidíme, co od nich uslyšíme. A teď tedy můžeme E, přejít k takzvanému FABEKu, to je FAB pro střední Evropu, a to je třetí e, vlastně dohoda mezistátní. Máme pouze tři tyto dohody, britsko-irskou, dánsko-švédskou a teď tuto třetí, e, což je ta dohoda FABEK. A tato dohoda byla tedy podepsána a teď všichni očekávají, co se bude dít dál. E, národní e, dozorčí e, orgán podepsal v lednu letošního roku s dohodu o spolupráci. Nicméně, pokud si vzpomínáte, tak když měla být ta dohoda FAB podepsána 2. prosince loňského roku, tak také státy se rozhodly, že podepíší takovéto memorandum smlouvu o smlouvě budoucí a nebyly tam v, tom, v té eh, ještě dohodnuty podrobnosti, takže se dohodlo, že právě eh, v, tom, eh, v té dohodě či smlouvě o smlouvě budoucí budou ty upřesněné podrobnosti někdy v červnu letošního roku. Pak podle určitých náznaků se zdá, že státy se této možnosti vzdali, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Co se mě týče, tak ta situace je tak trochu otevřená. Všichni víme, že tady je velmi prostý problém a ten problém eh, tkví ve eh, otázce statutu Eh, a spolupráci mezi Němci a Francouzi. Já se za dva týdny chystám do Francie a pak se zase eh, vydám do Německa, tam už jsem byl a v Francii je teď novým, eh, nový ministr dopravy a my ještě přesně nevíme, jak se on k této věci staví. Já osobně se každopádně pokusím Eh, říct lidem, kteří budou ochotní mě poslouchat, že ten model holdingové společnosti je dobrým modelem, protože prostě není e, úplně ideální v té první fázi hned e, bojovat e, o, o statut, o míru integrace a tak dále. Tady se prostě může začít hned pracovat a pak se projeví, kdo chce těsnější spolupráci a jak dál. Takže podle mě FABEK potřebuje určitou cestovní mapu, určitý návod, jak tu dohodu dále vlastně realizovat. Já bych nečekal na ratifikaci Eh, ratifikaci. Někdo mi říkal, že to v, létu, v létě bude hotové, eh, tak eh, zeptejte se v Berlíně, jestli už vlastně ten návrh zákona byl předložen k ratifikaci. Odpověď jsem dostal v tom smyslu, že nic takového zatím neproběhlo, takže uvidíme, jak se to vyvine. Další FAB je vlastně baltický FAB. To je zajímavý FAB. Proč? protože je to FAP asymetrický, je tam jedna velká země, Polsko, a pak Litva. Takže e, prostě velikost toho území, e, počet e, obyvatel a tak dále, intenzita letecké dopravy, to všechno se dost liší. Zdá se, že je připravena k podpisu, nebo bude připravena v červnu letošního roku k podpisu dohoda mezi oběma eh, zeměmi. Já budu za pár týdnů v Polsku, takže se o tomto eh, pobavím s nimi a příště vám toho řeknu více. Pak je tady Další FAB pro střední Evropu. Eh, tady došlo k určitému pohybu, to je ten, to číslo 12. V Budapešti proběhla před 14 dny velká konference a zdá se, že je tady na spadnutí eh, podpis návrhu eh, dohody. Bylo to naplánováno původně na duben, teď to vypadá na květen. Zdá se, že ten květen je tedy to konečné datum. Uvidíme, jak to bude fungovat. Pokud se podíváme na mapu, tak tento středoevropský FAB podle mého názoru by měl dlouhodobě zahrnovat všechny, také všechny země západního Balkánu, eh, protože to je docela důležitý směr pro naše letadla. A pokud se podíváte na poslední stranu, na stranu 20, tak si uděláte představu, eh, jaké země v zásadě eh, v tomto směru jsou uvažovány Eh, je to tedy Makedonie, Černá hora, Srbsko a Kosovo. Dosud prostě je to tak, že až členské státy podepíší tu dohodu o střední Evropě, tak nejenom rozhodnou, a jak budou It would make sense if they would join. Then we come to eh, dohodne se, jak to tedy bude eh, s dalšími případnými členy. Pak je tady eh, Dan, Don, Dunajský FAB. Eh, tady samozřejmě se plánuje podepsání dohody ne, omlouvám se, říká řečník, to ještě není naplánováno, s Dunajem se e, prostě musí zatím počkat, to se teprve plánuje na základě toho memoranda z roku 2010. Já se chystám do Sofie a snad pak budu mít nějaké další informace o tom, jestli se to nějak zhmotňuje či nikoliv. A pak je tady osmička, to je jihozápadní FAB, Portugalsko, Španělsko. Oni začali poměrně z eh, čerstva, asi si vzpomenete na madridskou konferenci, tam byla podepsána dohoda ale ještě není podepsána ta dohoda mezi státy. Zatím byla podepsána dohoda mezi těmi eh, provozovateli a chystají se jí podepsat tu státní dohodu v červnu, nějak se to tedy pohybuje kupředu a eh, tento FAB by měl také pokrývat Maroko. Pokud se podíváte na mapu, tak jsou tady určité eh, portugalské a španělské ostrovy směrem k africkému kontinentu, takže ty tam budou také zahrnuty. A pak eh, Blumet, FAP eh, s názvem Blumet, ten je nejkomplikovanější. Účastníci to je vlastně Itálie, Malta, Řecko a Kypr a přidružení členové eh, to je Albánie, Egypt a Tunisko. Pak jsou tady ještě pozorovatelé, Libanon, a Jordánsko eh, takže někde zůstávají NSP, to znamená Řecko, eh, Kypr, Malta a Itálie, ty již podepsali v loňském roce dohodu mezi sebou a to plánování funguje. Nicméně na té ministerské úrovni to vypadá trochu komplikovanější. Já jsem v říjnu napsal dopis a čekám na konečnou odpověď. E, mělo by dojít k jednání v Římě. Uvidíme, jak se to vyvine. Takže asi tolik, velmi rychle ohledně těch jednotlivých fabů. V dokumentu jsou další podrobnosti a já bych snad závěr závěrem jenom řekl, že to všechno eh, dává najevo to, že se FAB od FABu míra toho uplatňování dohod liší a my E, bychom tedy jako parlament a rovněž tak komise a rada by tak měli učinit, e, měli bychom tedy sledovat vývoj a také bychom měli tlačit na členské státy, e, které mají v tomto směru ze zákona vyplývající povinnost, aby toto také prosazovali. Musí ty úkoly plnit, my bychom je měli motivovat a pokud některé státy se nedaří motivovat eh, jednoduše, tak eh, by komise se měla podívat eh, do toho svého souboru nástrojů, toolboxu, jak se tomu teď říká, a trochu ji začít používat. A chci také poděkovat DG Move za to, že mi byli podporou, že mi pomáhali a není to v žádném případě žádné one-man show. Já se mohu spolehnout na DG Move a musím říct, že pro vás potěšení potěšením pracovat a teď už čekám netrpělivě na vaše dotazy. Well, thank you very much, George. Děkuji, uh, Georgu. A nyní uh, si dáme kolečko dotazů a odpovědí. Zbývá nám asi 30 minut na to celé. Uh, nejdřív dám slovo panu Grošovi. Děkuji, pane předsedo. Milý kolego, děkuji za prezentaci. Odpovídá to tomu, co jsme očekávali od tvé práce, ale také tomu, co jsme očekávali od členských zemí, a sice, že se nebudou dostatečně činit v těchto eh, věcech. Minulý týden eh, jsme se zabývali eh, už otázkou kterou jsme tady tedy položili, a sice ohledně důsledků a opatření souvisejících s eh, eh, letectvím v minulém roce. Dělá se to poměrně málo. Když všechny země chtějí jednotný, eh, jednotné evropské nebe, všechny to podepsali, po, popelu, eh, po krizi s popelem řekli, že to musí ještě rychleji a za třetí, teď se neděje nic nebo málo. Já myslím, že máme 4.12.2012 jako uh, hlavní pevný termín a proto já bych se zeptal komise, jestli by nebylo vhodné už ve druhé polovině roku 2011 ten soubor nástrojů, o kterém hovořil Georg Jarzembovský, použít a rozeslat e, pár, několik hezkých farevných dopisů. Možná místo červených karet použít už žluté karty. Mohli bychom samozřejmě mít obecné poznámky ke všem těm věcem, ale spíš bych se zeptám, kde je ten koordinátor, který opravdu vidí e, do e, té věci hluboko. Je to personální otázka, je to otázka technické spolupráce, tak to bych chtěl vědět podrobněji a poslední otázka je složení FABu. Pomohlo by, kdyby uchom už měli eh, návrhy dalšího složení nebo jiného složení, protože víme, že on se netvoří podle nejobjektivnějších kritérií, ale spíše podle afektu, eh, podle citů mezi členskými státy. Takže otázkou je, jestli například z podporu parlamentu z hlediska koordinátora by nebylo vhodné přijít s novými návrhy, nebo eh, to radši celé protahovat. Děkuji, Martine. Teď pan Alkadraoui, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také eh, kolegovi Jarzembovskému eh, za jeho úvodní slovo a za práci, kterou na tom odvedl v souladu s, to, s tím, co už říkal Matěje můžeme říci, eh, že je před námi ještě velký kus práce. A eh, já už jsem si eh, začí, říkal, jestli se do konce roku dočkáme hematotelných výsledků. A já tady souhlasím s tím, že musíme počkat do konce tohoto roku. Ještě tedy ne, jestli se komise rozhýbe. A mohli bychom se společně snažit eh, vyvinout tlak na členské státy, aby zvýšili tempo. Eh, jde o to, aby tohle celé bylo co nejdříve v provozu. To by mohlo mít zásadní následky, pokud jde eh, o úsporu nákladů, efektivitu a organizaci leteckého prostoru. Já mám dvě, tři věci, které jsem k tomu chtěl říci. Za prvé souhlasím s vaším přístupem, že nestačí jenom podpisy, ale eh, konkrétní eh, provedení provozní. Tady bych připomněl, eh, že ne tak dávno je tomu, když jsme měli prostředky z TNT, které jsme mohli uvolnit na funkční letecké bloky. A existuje nějaký přehled o tom, jak se ty peníze používají a jak se eh, nasazují eh, tedy v provozu. Mohli byste nám k tomu říct něco aktuálního? A potom, pokud se jedná o personál, tak tam se zdá, že je to velký problém, status personálu. Máme tady celou eh, řadu oddílných, rozdílných tradic. A potom vytvoření toho holdingu, ten návrh. To je, myslím, dobrá cesta. Kolega Matěj Groš kterým už jsem se o tom bavil před časem, hovoří eh, jenom o Eurocontrol, zatímco eh, ten má tedy eh, personál v různých členských státech. A někdy bylo, obtíž, bylo třeba obtížně vyjednávat, než jsme se dostali ke statutu, který je dnes. to je asi tak všechno. Takže za prvé, komise, tedy vyzývám k zvýšení tlaku na komisi, za druhé eh, chceme eh, co nejdříve výsledky a za třetí personální otázka, mm, jestli Eurocontrol by nemohl být inspirací. Děkuji, Sajde, paní Meissner. Děkuji. Já mám úplně jinou věc. Od eh, rána jsem nepřišlo jediné kafe. Já vím, že to není rozhodující pro tu práci, ale pro mě docela ano. Nikdo se mi neptal. Já bych si bývala řekla. To je jenom taková poznámka mimochodem. A teď už... Já vím, že vy všichni máte kafe, ale nikdo nepřišel ke mně. Já tady mám akorát e, vodu. Tak to... E, já si myslím, že je to osobní tedy, ale jako podíváme se na to. Tak to nebylo to nejdůležitější sdělení. Říkal jsem si, že se to mm, musím říct, děje se to tady po každé. A teď samozřejmě děkuji milí Georgu eh, za práci eh, koordinátora pro FAB. Je, tady, je to obrovský eh, objem práce. My samozřejmě čekáme na jednotný evropský letecký prostor. Na papíru máme lecos, ale v realitě toho za toho často nemáme tolik. Samozřejmě jak to říkal eh, Said, eh, něco podepsat je jedna věc a něco eh, provést je věc druhá. Jak to vypadá s tím datem 2012? Do té doby už jsme chtěli být hotoví. A já pochybuji, že, že to zvládneme, protože ty popis, podpisy sami o sobě nestačí, nebo nic neznamenají. A potom je tady otázka, jestli je tady celá, jestli je tady spousta námitek ohledně přestěhování řídících letového provozu tak aby se to celé efektivněji zorganizovalo, abychom eh, nalezli trasy, které budou šetřit více benzín. Jak to eh, celé eh, se zvažuje teď v rámci nějakého harmonogramu? Například ve Fabiku, kde bydlíme, samozřejmě bydlíme i v jiných zemích, ale mě by to opravdu zajímalo. A pokud já vím, je tady spousta občanů, že je třeba změnit ty eh, eh, kvóty, že je třeba eh, změnit časy příletů na letiště a příletové trasy k letištím, tak já se jenom si ujistit, že to sedít nebude, protože pod těmi stávajícími zase není tak zastavěno. Dobrá, paní Lichtenberger. Děkuji. Já mám několik drobných detailních otázek. Jak si vzpomínám, měli jsme tady eh, poměrně velkou obtíž s tou výjimkou eh, Kaliningradu v Baltském bloku. Jak to vypadá teď podrobně? Protože tam eh, je pořád takové přetahování s ruskými partnery, tak jak to tam vypadá. A potom ten středoevropský letový prostor mi, vypadá, mi připadá tak trošku divně. Je to částečně u, u středozemního moře. E, samozřejmě k Francii patří Korzika, ale potom těsně pod ní e, to končí. A to mě nepřijde, nepřipadá příliš logické. Hm, souvisí to s tradicemi, které přichází, abych tak řekla, z minulosti. Potom k tomu eh, severskému fabu. Kam se zahrnuje velký atlantský prostor. Je to stejně jako eh, dřív, že tady vojenské zájmy vystupují velmi silně proti eh, nějaké logičtější, logičtějšímu uspořádání. A potom ještě dvě připomínky či poznámky. Vždycky eh, hlavními oponenty jsou eh, lidé, kteří eh, hovoří o personálních problémech v jednotlivých členských státech. Jak to vypadá? Protože na začátku komise hodila ten kámen do vody a teď jsou z toho velké kruhy, že by se mohlo ušetřit spousta lidí a to způsobilo ten největší poprask. Takže jak to teď vypadá? A teď poslední věc, a to už eh, zde bylo eh, řečeno, víme, že všude je tam, že by se to mělo udělat, by se to mělo podepsat, by se to mělo naplnit. A to tam všude je. Ale e, fakticky existuje nějaké konkrétní naplňování, existuje nějaký časový plán toho, co se má udělat přesně do roku 2012 tak aby to opravdu v roce 2012 fungovalo. Po případě, a abychom věděli, že to e, bude, e, že budou e, přijata opatření, která přinesou zlepšení do toho předpokládaného data. Takže kde jsou problémy s vojenskými prostory a kde nejsou? Na to jsem se také chtěla, chtěla zeptal, zeptat. To je u některých těch prostorů velmi takové nápadné. Dobrá, děkuji. Paní Foster. Děkuji. Eh, děkuji, kolego, za velmi vyčerpávající prezentaci a eh, myslím, že snad budeme mít příležitost se podívat do té eh, knížečky a trochu ji prostudovat. Já vím, že se snažíte ty jednotlivé zúčastněné strany pohánět eh, k eh, tomu, aby přijímali eh, ta rozhodnutí a, a věci se řešily a my to budeme jistě také podporovat. Pak je tady ještě otázka využití nejenom civilního, ale vojenského eh, leteckého prostoru. Tady prostě existovala určitá eh, historie, dejme tomu eh, pro Velkou Británii, kde to bylo flexibilní a nepochybně to znamenalo snadění situace pro Faby. Je to samozřejmě od země k zemi, někde jsou ty tradice, někdy je to velký problém. Je to samozřejmě vnitrostátní politická záležitost, kdyby tohle se podařilo vyřešit, řešit, tak by to také znamenalo výrazný pokrok. Co se Spojeného království týče a Irska týče, o kterých jste se zmínil, tak samozřejmě jsem velice ráda, jak se věci posunuly kopředu. E, já vím, e, že e, se tady hodně věcí udělalo v předstihu, ještě dřív, než se začalo diskutovat o FABech a teď vlastně probíhá ta diskuze mezi dánským a švédským FABem a Spojené království, které je součástí NATO, tak tam samozřejmě se předpokládá u těch dalších partnerů, že ty věci půjdou snadněji a ta diskuze a ty Eh, kontakty budou jednodušší. Tam, kde je určitý odpor, určité váhání, bychom neměli zapomínat na to sdělovat pořád, proč tyto věci chceme dělat. Samozřejmě jsou tady eh, otázky spoždění, eh, emisí a tak dále, ale další věci. 90% evropské dopravy, letecké dopravy jde prostřednictvím FABu nad severním Atlantikem a proto je velice důležité, aby napříč Evropou docházelo ke zlepšování. Eh, protože tady vznikají opravdu eh, nebezpečí velkých eh, přetížení. A pak ta irská asociace, i oni začali řešit určité věci, ohledně životního prostředí, otázka Manchesteru a tam Samozřejmě je to důležité sledovat a pokud vy budete i dále sledovat tu záležitost kolem emisí, tak to také vnímáme jako důležité. Potom e, jsou to otázky i úspory paliv a e, otázka e, letiště v Londýně, letiště Heathrow a tady musím říct, že tam, kde se e, věci posunuly, tak jsou vidět konkrétní zlepšení. Ono to samozřejmě není jednoduché, může to být dokonce velice komplikované a e, jde o e, spotřebitele, o ty zúčastněné strany, ty to pak vnímají. Teo tady je i určitý návrh konsolidace těch poskytovatelů služeb. Já vidím, že tady je určitý návrh mezi NAC a IAA, pokud se něco takového přihodí, nevíme, jak se to bude do budoucna vyvíjet, ale protože jste se o tom zmínil, eh, tak eh, samozřejmě tady bude určitý vliv na Cezara, protože to, co my potřebujeme, je opravdový eh, jako akčnější přístup ze strany členských států, aby se ten Cezar aby jako více začal realizovat. Takže je to všechno velice povzbudivé. Jsou tady, jak jste řekl, určité konkrétní příklady,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 Am prezentarea de la ultima întâlnire și pe cea de astăzi. So, jsem rád, že jste se zmínil o posledním setkání. Jsem rád, že jsem si vyslechl obě dvě prezentace, minulé a také dnes. A mezi těmito dvěma prezentacemi existuje rozdíl. A na speciální otázku vlastně nebyla dána odpověď. Slyšíte tlumočení, ptá se řečník. Ano, vše je v pořádku.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 a to je ostatně jediný příklad, eh, který se zatím eh, eh, objevuje. Nezdá se mi, že se ty věci zase vyvíjejí až tak pozitivně, ne nějak příliš výrazně. Bylo by vhodné... skid pentru formarea unui fab. Aș vrea să știu în primul rând, prima întrebare, în ce stadiu este acest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 během svého projevu. Já bych si dovolil také dvě otázky, než dáme řečníkovi prostor. E, ta první vyplývá z toho, co říkala paní Foster. Vidíte tady jakousi konsolidaci? Vidíte, že by se něco takového opravdu dělo? Možná čtyři nebo pět fabů, ano ale Eh, myslíte si, že tato, eh, tento proces bude i nadále postupovat? A ta druhá otázka vyplývá z toho, co říkala paní Lichtenberger a další řečníci, eh, ti kontroloři leteckého provozu. V některých zemích These functional airspace blocks will mean job cuts, job losses, Armageddon, uh, the end of the world.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 Uh, I will try uh, point by point, and if I missed uh, to answer something, please raise your hand. Um, well, starting with, with what, what are the problems? No. Uh, sorry? We, we, oh, ja, ich spreche Deutsch. Kann ich Deutsch sprechen? Ja, ich spreche Deutsch. Gott. Nein? Was kann ich denn sprechen? So, have we no interpretation at all? Try again, George. A zkus to, znovu. zkus to znovu německy. Jak to vypadá, když budu mluvit německy? Teďka už to funguje? Ano, takže budu mluvit německy. Je to krásný jazyk, který kapku ovládám. Znáte ten vtip, byl tázan politik, zdali miluje svůj jazyk. On řekl, miluji jenom svoji ženu a svým jazykem se pokouším hovořit. A byl jsem dotázán, jaké existují problémy, které vedou k tomu, že všechno funguje tak pomalu. Tady je celá řada problémů, které se nas- pokusím nastínit. Na státní úrovni je třeba vidět, že tam je celá řada otázek kompetencí a pravomocí, které existují, jestliže dvě země spolu chtějí vyjednávat o založení evropského FAB, pak musí nejdříve spolu hovořit ministři dopravy, potom také ministři obrany, potom také ministři financí, pokud se to týká finančních prostředků a v některých zemích tam musí přijít k řeči také ministři zahraničí. Já jsem byl v jednom hlavním městě a tam mi ten člověk z letiště řekl, že když chci hovořit s kolegou, tak musí mít přes ministerstvo zahraničí. Existuje tedy celá řada formálních problémů a je také důležité, aby se hovořilo se všemi, protože když mluvíte pouze s ministrem dopravy, potom to může zablokovat ministr zahraničí nebo financí. To znamená, že ministři se všichni musí domluvit a jestliže je to v několika třeba osmi zemích, tak si dovedete představit, jaký je to obrovský problém. Je to obrovský problém bylo byrokracie a to souvisí s politickou zodpovědností, kterou každý minister má. A za druhé, Druhý problém spočívá v tom, že některé organizace řízení letového provozu mají obavy, že když se vytvoří nové oblasti řízení, takže přijdou určité příjmy a to nechce nikdo. A když se hovoří o tom, že kontrola leteckého provozu by se jinak zorganizovala a dejme tomu centrála z jiné země by také e, zodpovídala za letový prostor v jiné zemi, pak přijde ří, letový, řízení letového prostoru a řekne, ale přijdeme o 5% příjmu. A to nikdo nechce. A potom je tady otázka také organizace a zaměstnanců, personálu. A v této souvislosti je třeba vidět, že se dělá dělají jakési mezimodely. Nemá smysl, aby šest zemí, které mají různé organizační modely, aby se dohodly na jednom modelu a prostě to nikdy nezvládnou. A právě proto tady vznikla idea ve Švédsku vytvořit holding company a dělat určité věci společně, ale jednotlivé organizace řídícího prostoru zůstanou fungovat tak jako doposud. A to znamená, že se takto eh, let řídícím letového provozu dá říci, že i když vznikne nová organizace, tak nadále ti zůstane tvůj statut, to znamená pokud se týče důchodu, platu a také pracovní doby. Jenom takto se dá říci eh, let řídícím letového prostoru, že nemusí mít strach, že nemusí mít také strach o své pracovní místo. A z e, následujících důvodů. Za prvé, jejich nedostatek je nedostatek řídící let, řídících letového prostoru například v Německu i v jiných zemích. A my také za druhé vycházíme z růstu letového provozu a bude potřeba více řídících letového prostoru. A kdyby se pracovalo efektivněji, což navrhuji, tak přesto žádný řídící nebude propuštěn. Já jsem to také řekl Budapešti na konferenci, že to musíme zorganizovat tak, aby řídící letového provozu byli mobilní. Je ten člověk eh, řídícího, eh, řídící ledového provozu, který je vzdělán v jedné zemi, tak má samozřejmě určitý jazykový problém v jiných zemích, ale to je sekundární problém, protože hard a software eh, je všude stejný. Někde je moderní, někde je starší, ale řídící letového provozu zvládají vlastně všechny programy, všechny hardwary a Protože v leteckém provozu se hovoří anglicky s pilotem, pak tady je otázka pouze toho, kdyby došlo k havárii, tak jestli dokážu informovat místní policie. Ale dokonce i Němci nyní zvládli to, že italští řídící letového provozu mohou pracovat v Německu, aniž by pět let studovali e, Němčinu. Může dostat, dojít k určité rekvalifikaci, například na nový přístroj, ale výcvik řídících letového provozu je asi tak dva až tři roky a to se dá také zvládnout. A také já jsem řekl řídícím letového provozu, že by měli například také mohli mít zájem pracovat v jiných částech Evropy. Nejenom například na severu Německu, ale na severu Německa, ale například také na jihu Evropy, protože v Německu furt prší větší. Takže já si myslím, že když se s řídícími letového provozu hovoří, pak se jim to dá rozumně vysvětlit. A když se vytvoří holding, tak se to dá udělat tak, že se řekne, že stávající personál nadále zůstane získá či zůstane můj statut. A to znamená, že tito lidé zůstanou ve svých pozicích a také o nic nepřijdou. Mohou tito lidé spolupracovat, ať jsou to státní zaměstnanci a nebo e, vojenčtí zaměstnanci. A v některých zemích je k tomuto ochota, v některých je k tomu menší ochota. A to jsou hlavní důvody, které vidím. Pokud se týče FAB, FAB pak když se na to podíváte, já si dovedu představit, že řeknou, uděláme severní oblast, uděláme západní oblast, střední, možná centrální oblast východ-západ. Takže když bychom vzali Baltic, FAC a potom další, tak by to možná nebylo špatné. Já si myslím, že bychom Eh, z devíti mohli přejít, dejme tomu, na čtyři, pět FAB. Ale myslím si, že bychom neměli na tom trvat. Členské státy mají právo, a to bylo nyní také schváleno, tedy členské státy mají právo do 2012 Eh, vzájemnými dohodami a na to musí být vždy dvě strany, a, ale členské státy mají zde mají volnou ruku, kdo bude se chtít spojit s kým. Takže členské státy, jak jsem již řekl, mají volnou ruku. Já, pokud se týče otázky takzvaných varovných dopisů, tak já jsem komisaři více prezidentovi řekl, že na podzim či na, v zimě by měl začít rozesílat e, varovné dopisy. To znamená, jestli nebude státní smlouva, e, podepsána a nebude to ratifikováno, tak s realizací potom do roku 2012 nic nebude. A komisař musí uznat legislativu a akceptovat legislativu a proto mají členské státy zatím volnou ruku, ale vy jako poslanci byste se měli obrátit na svou vládu a zeptat se tak, jak na tom jste, můžeme vám v této otázce pomoci. Spolupráce mezi civilní a vojenskou oblastí má dva aspekty. V některých zemích kontrola řídícího provozu se dělá již jednotně pro civilní i vojenské lety. V jiných zemích existují dvě samostatné organizace. Členské státy mají mohou si to zorganizovat, jak chtějí. Jestli chtějí mít e, svou suverénní kontrolu pro vojenské lety. My je nemůžeme nutit, aby tyto dva orgány byly sloučeny. Ale některé země o tom uvažují. Hlavní problém ale není kontrola, letová kontrola. Hlavní otázka je, otázka uzavřených vzdušných prostorů. A tady byste se měli obrátit na své ministry dopravy a obrany. Nebo tradice skutečně existují letové prostory, které se zavírají pro cvičení. A to historicky vzniklo. Například na německo-francouzské hranici to prostě historicky takto vzniklo. Zdali tyto vzdušné prostory, které takto vznikly, musí stále zůstat na stejném místě nebo mohou být někam přeloženy, o tom se dá přemýšlet. Dá se přemýšlet o tom, zdali se vojáci dohodnou na tom, že by dva nebo tři cvičební prostory nahradili jedním cvičebním společným letovým prostorem. A vojáci mi řekli, že tady mají jeden problém my je nemůžeme všechny poslat do severního Norska nebo do Kanady. Oni říkají, že nemají dost peněz, že se musí rychle ze svého letiště dostat rychle do toho cvičebního prostoru, takže to může být, musí být opravdu v blízkosti, takže to musí i pro vojáky dobře fungovat. A já si myslím, že to se dá upravit ve spolupráci ministrů dopravy a obrany. Pokud se týče letových tras, tak tady dnes dopoledne jsem hovořil se zodpovědným člověkem a my můžeme změněnými trasami zlepšit letovou kapacitu, ale nebude to více než 5%, které získáme. Je to dobře zorganizované, potom ty příletové trasy, e, do toho se nemícháme u Berlína a Braněborska. to musí vědět sami, jak, se to, jak to posoudí, jak to stanoví. Já nejsem zbabělý co je pro mě důležité, to je, jsou finanční otázky. Často se říká, že kooperace nemůže být lepší, že nemůžeme udělat Cezar, protože nemáme peníze. Ale tady jsem velice skeptický. Já se domnívám, že toto je především výmluva. Neboť především je tomu tak, že nejdražší je software v řídících střediscích a software software se státní zárukou Eh, tento software si mohou řídící organizace koupit sami a mohou to také přes poplatky refinancovat. Pro, na to si stěžují letecké společnosti, že platí příliš vysoké letišní poplatky. Pokud se týče ANSP, tak vlastně nepotřebují cizí peníze, potřebují, dejme tomu, bankovní eh, záruky nebo potřebují nové peníze na nové budovy, ale ne na software ale také lze tady čerpat peníze například na studie proveditelnosti nebo STEN a proto se domnívám, že otázka peněz tady není onou ústřední otázkou. Abych se vrátil k mapě, protože ta je trošku nepřesná, ale má čistý řez co mě někdy překvapuje, to souvisí s high sea, s otevřeným mořem. To znamená, vzdušný prostor na kontinentu je jasný a podle, na moři je to e, regulováno podle IK A vlastně to poněkud vypadá. Podíváte-li se tady na to en, irsko-britský FAB, tak jsou tam takové e, E, jakoby e, zátoky. A pokud se týče ne FAP, tak tam nejsou žádné vojenské e, zájmy, které by nám v tom bránily. Já se domnívám, že norové mají hodně eh, ryb a hodně ropy a nadále jsou skeptičtí vůdci či spolupráci s námi. Myslím, že mi rozumíte, nebudu to dále rozvádět. Pokud se týče Kaliningradu, tak o tom se nyní nehovoří. My máme dost problémů eh, s Ruskem. Nechci tady hovořit o právech o přeletech Sibiře, o tom už jsme také hovořili a já až navštívím Polsko, tak budu hovořit také s polskou vládou, co si o tom myslí. Existuje tady jeden plán, eh, který jsem si četl o víkendu a to byla moje žena naštvaná. Bylo to 118 stránek. Eurocontrol zpracoval studii na zakázku komise a tam jsou veškeré projekty, programy členských států. Paní Lichtenberger to jsem eh, neočekával, že toto bude číst, proto jsem zpracoval krátkou zprávu. Nedávno mě napadla jedna země, že jsem, napsal, že jsem nenapsal její plány, ale to opravdu všechno nemohu dělat. Já jsem do zprávy napsal ty nejdůležitější věci, ale ty ostatní podružné projekty jsem vynechal. Pokud se týče FAB Danube, tak navštívím Sofii a Bukurešť, uvidíme, k čemu dospějeme. Pokud se týče Danube, tedy Dunaje, tak o tom již jsme se zmínili. Potom tady Španělsko, Portugalsko, tady je otázka Maroka a potom Blue Med, až se u, u, klidní Bliby a tato oblast a u Danube uvidíme, zdali zde s námi bude chtít také hovořit Turecko. Tady je ještě hodně otevřených věcí a když si vzpomeneme, tedy když myslíme na Baltik, tak si také můžeme vzpomenout na Ukrajinu. Uvidíme, co se s Ukrajinou bude dít. Toto jsou ještě otevřené otázky Funkční bloky vzdušného prostoru organizují členské státy, oni mohou hovořit s třetími státy a mají eh, volnou ruku při hledání svých partnerů. A pokud se týče eurokontrolu, Eurokontrol je právě reorganizován, dělá to mezinárodní společnost, bude to regulační organizace pro 39 a bude to také servisní společnost. A já mohu pouze říci, a to také vždycky říkám francouzským partnerům, vždy dělám státně právní konstrukce pak je ten problém, že potřebu státní smlouvy, ratifikaci, každá změna musí být ratifikována a je potřeba nová smlouva. A právě Eurocontrol není zrovna nejlepší model. Já si, myslí, já si myslím, že model holdingu, když se řekne, akcionáři jsou členské státy, nebudou to žádné soukromé společnosti, ale organizační forma, tedy ve formě právnické osoby je potom vhodnější. To je můj osobní názor. Doufám, že jsem to zodpověděl již na všechny otázky a potom tady byla otázka, jak to vypadá s guidance material a také možná s úpravami, s pravidly a potom také otázka, zdali se mají psát dopisy či ne, to byste měli také probrat s komisařem, neboť to musí zodpovědět on sám. Já bych vám ještě doporučil trošku vyčkat, ale prosím, stále přikládejte do ohýnku pod tímto tématem aby to pořád eh, mělo život a já se domnívám, že tento projekt je pro nás všechny mimořádně důležitý. Thank you very much, Joe. Já mnohokrát děkuji Georgu. Vím, že celá řada poslanců by eh, se chtěla něco zeptat, ale už teď máme asi 10 minut spoužení, takže jsme měli nějaké dotazy na komisi. A, a zeptám se, jestli nám komise k tomu něco chci říct. Typnul bych si, že ne, ale pokud ne. Komise, kdyby nám řekla něco k těm uh, pokynům uh, k FABu, tak by nám to, tak by to bylo užitečné. Tak velice stručně. Eh, my, pane předsedo, odpovíme. Já čekám, čekám tady na pana Balvina, až se mi vrátí. Pane předsedo, eh, já jsem si eh, eh, vybral na prekérní dobu, abych odběhnul a omlouvám se. Takže pokud jde o ty obecné zásady, tak to bylo schváleno na výboru pro jednotné nebe v prosinci minulého roku. Bude to zrevidováno vzhledem k tomu prováděcímu nařízení na ohledě nových řídících funkcí. Doufáme, že to bude v dubnu 2011 a bude to eh, vhodný doplněk k tomu tlaku, který chce pan eh, Jařemovský vyvinout. Musím říct, eh, že jsme velice vděční panu Jařembovskému. Protože vzhledem k tomu, že máme už teď hodně problémů a bylo by to desetkrát horší, kdyby on nebyl tak iniciativní. Takže jsme velice rádi také za to, že jste vy, pane předsedo, dnes zorganizoval tuto debatu. Dobrá, děkuji vám, i vám, Georgu, děkuji jako vždycky a těšíme se na další setkání. Oficiálně do budoucnosti, jak říkám, vy jste vždycky vítán neoficiálně. Kdybyste byl někde uh, kolem. Děkuji. Já myslím, že všichni na mě nám znáte uh, číslo telefonu i e-mail, takže se můžeme o něj obrátit a děkuji za podporu. Naschledanou. Don't forget your watch. No. So, rather belatedly and my apologies. Takže poněkud eh, později omlouvám se panu de Grandezu Pascalovi. Přistoupíme k jeho zprávě. Rád bych požádal komisi, Musím říct si komise, vy máte tu, ten děsivý zvyk, že se tady začnete bavit po konci vašich bodů v, v sále a to byste opravdu měli dělat mimo sál. Už jsem to říkal dneska ráno. Prostě potřebujeme, aby vás někdo bafnul a vyhodil. Takže pan Andy Grandes Pascual má slovo. Děkuji, pane předsedající. Eh, děkuji a eh, chci říct, že tato zpráva se původně týkala skenerů a teď se vlastně eh, zabývá takovou celkovou obecnou vizí, globální vizí. Ty návrhy se vztahují k určitému cíli, cíly, pro který jsme se rozhodli. To znamená v rámci možného eh, zlepšit bezpečnost civilní dopravy eh, i při boji proti terorismu. Já jsem se snažil vyslechnout všechny zúčastněné strany, přímo i nepřímo v tomto zahrnuté, eh, včetně expertů a v parlamentu jsem samozřejmě vedl dialog s stínovými zpravodaji, jak je obvyklé, a také jsem vzal v potaz stanoviska výboru Envy, Libe, kde e, jsem také v roli e, stínového zpravodaje e, za frakci EPP. Navštívil jsem několik letišť, měl jsem možnost srovnávat technologie, které jsou používány a také jsem hovořil se zástupci nejrůznějších organizací a sledoval, jaké jsou jejich legitimní zájmy. Sdělení komise ohledně e, užívání bezpečnostních skenerů vlastně je e, již, e, dalo by se říct, zastaralé vzhledem k těm jednotlivým atentátům, ke kterým od té době proběhly, včetně teda těch bomb, které byly balíčků s výbušninou, které byly nebo měly být zaslány v Aténách na příslušné adresy. Teď tedy jde o zprávu ohledně takové celkové globální vize bezpečnosti civilní dopravy a e, je třeba vzít v úvahu e, ty bezpečnostní skenery a také takzvaná LAG, to znamená kapaliny, aerosoly a gely a rovněž také e, nákladní a poštovní do, kontroly tedy nákladů a pošty. Jsou to určité cíle eh, Evropské unie, odpovídají vnitřní strategie EU, eh, e eh, a revizi také protiteroristické politiky, ke které teď dochází. Jde o zlepšení bezpečnosti všech evropských občanů. Na základě konkrétních kroků byl od roku 2002 postupně e, vyvíjen kontrolní systém a e, členské státy prostě e, tady viděli růst určitých pravomocí a máme tady několik, několik právních norem, konkrétně tedy nařízení 300 a další. A jak jsem řekl, tato zpráva se týká především bezpečnostních skenerů jak to vypadá s předchozím stavem, tak bylo tady eh, původně nařízení, eh, které eh, komise předložila. Parlament to odmítl, protože tady nebyly respektovány některé základní věci, základní práva, ochrana a bezpečnost cestujících a tyto všechny věci komise vlastně rozprášila všechny obavy Evropského parlamentu a co se týče ochrany základních práv, tak nová generace skenerů už odpovídá všem kritériím eh, lidské důstojnosti, záruce, vysoké míře ochrany a také eh, vlastně eh, realizaci všech politik tak, jak to přejímá charta práv a e, teď již vlastně tady nemáme možnost e, to zavádění skenerů odmítat, protože ty skenery jsou upraveny podle těch jednotlivých požadavků a mají chránit. Jde tedy o e, to, že musíme také čelit tomu, co o celé věci referují média je tam také vlastně na těch obrázcích vždy oblečený pasažer. E, oblečení cestující. A e, pak je tady sdělení komise ohledně e, toho obecnějšího přístupu z listopadu 2010. A teď vlastně jde o novou technologii skenerů. Automaticky budou ty obrázky ničeny poté, co budou splněny ty cíle, pro které byly pořízeny. Co se týče těch Eh, fotografií, tak ty eh, samozřejmě jsou eh, vždy pouze analyzovány tím příslušným bezpečnostním agentem, schváleným agentem, nikým jiným. A jak jsem řekl, tyto záznamy budou zničeny okamžitě po té, co dotyčná osoba vyjde z té bezpečnostní zóny. Členské státy a letiště budou mít také možnost vybrat si z technologií, ale ty technologie strategii musí vždy zaručovat ty základní podmínky pro respektování lidských práv. Co se týče ochrany zdraví, tak komise ve svém sdělení již informovala o různých technologiích, které jsou v těchto skanerech využívány. A jde tedy e, také o e, to, že je třeba respektovat e, směrnici Euratom, Eh, určité systémy eh, jsou používány pouze eh, při určitých obavách, konkrétně Německo, Francie, Česká republika a tak dále mají v tomto směru striktnější legislativu. Pokud nějaký stát či letiště se rozhodne si vybrat tedy skener s rádiovým paprsky, tak je třeba, aby Zároveň byly eh, provedeny studie o posouzeních dopadu, o hodnocení rizik a eh, o tom, zdali eh, tedy tyto, tato zařízení odpovídají zdravotním podmínkám. E, tato zařízení jsou e, často e, efektivnější, přináší určitou přidanou hodnotu, protože konvenčními zařízení se nepodaří někdy detekovat určité nebezpečné nástroje, nebezpečné předměty. Tady jde o opatření, která jsou tedy doplňková, nejsou povinná pro členské státy. Nicméně, pokud je členské státy nepoužívají, tak je třeba, aby použili jiných nástrojů, které jsou stejně účinné. Cestující se nemusí podrobit těmto eh, prohlídkám, ale musí se podrobit jiným kontrolním opatřením, která jsou obdobná. A teď, co se týče eh, tekutin, aerosolů a gelů tak tady je ta situace následující. Zákaz eh, dopravy eh, LAG byl tedy přijat eh, na základě nařízení z roku 2006 po těch určitých událostech a tento zákaz tedy byl, začal být uplatňován, ale poté, co v roce 2007 Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém žádá Evropskou komisi, aby zvážila tedy další užívání tohoto nařízení. Jacques Barrot, tehdejší komisař eh, pro otázky dopravy, eh, s tímto usnesením vyjádřil nesouhlas eh, a to také proto, že technologie, tehdejší technologie vlastně neumožňovaly bez tohoto opatření zajistit skutečnou kontrolu. Pak je tady eh, vlastně další nařízení roku 2009, které doplňuje eh, všechen eh, předchozí soubor těch právních norem a teď tedy v tomto nařízení se hovoří o nutnosti do 29. dubna 2010 zavést opatření pro detekování těchto LAG. Komisař Tajany a Eh, Brian Simpson, předseda eh, výboru TRAN, eh, následně o, tyto, o této věci diskutovali a Evropská komise pak přijala to, co bylo předloženo v notě předsedy Simpsona. Šlo o to zlepšit situaci cestujících, kteří si kupují určité zboží v těch eh, obchodech duty free. Máme teď eh, nařízení z roku 2010, eh, které umožňuje přejít ze tří fází na dvě fáze. My teď ve zprávě hovoříme o těchto dvou fázích. Do dubna 2011 platí ta první fáze. V rámci té LAG budou povoleny v bezpečnostních zónách a Druhá fáze eh, do 29. dubna 2013 eh, znamená, že pak již bude třeba kontrolovat na všech letištích eh, tato LAG. Bylo možno také konstatovat, že tady existuje technologie, která je schopna detekovat výbušné kapaliny. To, co e, je e, předmětem zprávy, se tedy dále týká bezpečnosti e, cestujících a ochrany jejich práv. A my si přejeme, aby mandát parlamentu byl respektován. A já bych tady chtěl říct, že opravdu trvám na této podmínce. A v neposlední řadě bych ještě chtěl hovořit o nákladech a poště. Celá řada atentátů eh, vlastně eh, byla indikována v civilních eh, letadlech a vytvořila se následně taková, tak, vytvořil takový soubor velmi ambiciozních opatření, která jsou přiměřená vzhledem k riziku. A je třeba říct, že 70 nákladů eh, cestuje vlastně těmi civilními eh, letadly, ale není možno tady věci komplikovat, eh, zvyšovat poplatky a stěžovat tu leteckou dopravu nákladní. Ale je třeba prostě postupovat cestou analýzy eh, nákladů a zisků, eh, které eh, vyplývají z těchto opatření. Pane předsedo, všechno to, co je předmětem této zprávy o bezpečnosti letecké dopravy, reaguje Eh, na určité eh, možnosti nebezpečí teroristických eh, aktivit, kterým je třeba zabránit a my potřebujeme úplnou integrální bezpečnost letecké dopravy to, co eh, je teď dostupné z hlediska technologického vědeckého vývoje, musí být eh, užito proto, abychom zabránili eh, strachu a hrozbám. Tato zpráva vlastně zapadá do takového širšího rámce bezpečnosti Evropské unie ve všech oblastech a konkrétně tedy eh, v tom, eh, co se týká nás eh, v oblasti ochrany občanů. Je třeba bojovat proti teroristickým hrozbám a je zapotřebí, aby všichni zde se Eh, začali směřovat k takovému obecnějšímu cíli, je třeba reagovat na všechna rizika a eh, snažit se eh, je zmírňovat a vyrušit. Děkuji, mám tady několik řečníků. Mrs. Foster, Mr. Mrs. Mr. anybody else want to go on? Které jsem vyjmenoval a ptám se, zdali se chce ještě někdo připojit. Zdá se, že tomu tak není. Uh, vy jste tam, paní Rana. Už jste zapsána. Takže za stínové zpravodaje teď vyvolám jednotlivé tyto e, osoby, každá bude mít pět minut a pak se uvidí za S a D. Eh, je to pan Lightfree, prosím. Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Já vám dávám tuto zprávu, že pět minut nevyužiji, takže zbyde ještě hodně času na ostatní. Existuje jedno takové přísloví, nevím, je to rakouské či německé přísloví a říká se, že polovičatostí nikdy nedojdeme k celé věci. A právě proto blahopřuji zpravodaji, že nepojal tuto zprávu polovičatě, ale pustil se do ní s celou vervou. Především pokud se týče pokusu o to, aby se poměrně rychle vytvořila schoda mezi stínovými zpravodaji na textu. Dobře se mu to povedlo a vlastně nemáme příliš mnoho připomínek. Já mohu mnoho z toho, co řekl zpravodaj, podpořit. Je také nutné, aby pro tělesné skenery existovala evropská pravidla, která žována po celé Evropě. Je také dále důležité, aby se zde přesně dbalo na zdravotní aspekty kde si ještě nejsem jist, o čem ještě musíme diskutovat, zdali bychom se neměli ptát na to, zdali rentgenové přístroje jsou vůbec nutné, zdali bychom nenašli podobné účinné metody, které budou stejně dobře fungovat. Jsem také toho názoru, že otázky osobních práv a práv na osobní ochranu. E, toto všechno musí být respektováno. Já chci především poznamenat, že jsem rád, že jsme se nyní rozloučili s celkovým zobrazováním těl. Co bych býval možná trošku změnil, je to, jak bylo nyní přesně definováno, jak tyto obrazy musí být uchovávány. Já bych to chtěl na krátkou dobu. Možná, že tato formulace, pokud je to nutné, tak možná, že bychom to mohli zostřit, tuto formulaci, ale to je jenom detail. Já si také myslím, že je důležité se zabývat nákladem, nákladovými letadly protože víme, že také osobní letadla přepravují hodně nákladu, který nemá co dočinění eh, s, s cestujícími a proto je nutné se této oblasti věnovat. A za třetí je také nutné, abychom hovořili v této souvislosti o financování. A proto je dobré, že jste u úvodních ustanovení eh, formuloval, že Rada dále bude rozvíjet placení bezpečnostních služeb na letištích. Já bych to formuloval ještě ostřeji a nebyl bych k radě tak zdvořilý jako mnozí v tomto orgánu. Ale proto já mám své špatné, ale konkrétní důvody. Já celkově chci říci, že návrh jako takový je dobrý, že můžeme postupovat tak, jak to navrhujete. Detailně bych tam maličkosti změnil a na závěr chci říci, že budu muset nyní odejít, což není nezdvořilé, protože zpracovávám ještě jednu zprávu v jiném výboru. Děkuji, děkuji vám, pane Lightride, opravdu jste nehovořil pět minut, ale čtyři minuty třicet pět vteřin. Paní Meissner pět minut. Dobrá, tak já se budu snažit být ještě lepší než 4 minuty 35. Já hovořím velice rychle. Takže nejdříve děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Tato zpráva je velice dobrá. Také předtím jsme Eh, již tuto zprávu konzultovali mezi stínovými zpravodaji, což je dobrá věc. My si dobře uvědomujeme, že bezpečnostní skenery nabízí větší bezpečnost pro cestující a to jsem vždy říkala, ať se nám skenery líbí nebo ne, jestliže jsme zodpovědní za bezpečnost cestujících a víme, že existuje lepší technologie, tak nemůžeme říci, že ji nechceme. Um, takže e, víme, že skenery jsou jenom z je, jedním z možných zařízení, ale ty, které, o kterých se tady hovoří, ty lze využít, pokud za, e, zachovají ochranu dat, jestliže nebudou poškozovat e, soukromou sféru a jestliže jsou také dobrovolné. Buď to se dá projít dobrovolně nebo jinam. V USA se stane to, že muslimky, které tím nechtějí projít, potom nesmí letět a to my nesmíme takto připustit. A také se upozorně na to například v Německu, se dají využívat rengenové paprsky jenom pro lékařské účely. A například my jsme také byli v USA, takže tam, když se používají e, rengenové paprsky, tak stejně e, za pět minut letu jste ty, tuto dávku rengenových paprsek stejně již dostal. Takže by to neměly být rengenové paprsky, ale měla by to být jiná technologie je tady několik malečkostí ve zprávě, e, kterým úplně nerozumím, to je odstavec 24, to jsou celotělové obrázky, takže to je také to, co existuje v USA. To bych vůbec nechtěla, ale piktogram musí přece stačit a všechno ostatní to bychom vůbec neměli dovolit. Nevím, čemu by to bylo dobré, jestli chceme něco skovat a jestliže eh, to v piktogramu není vidět, tak to musíme eh, najelést jinak. Já souhlasím s přístrojem, který cel, eh, obrázky celého těla vůbec nebude produkovat a tak to prý má být. Pak je tady ještě jedna věc, které nerozumím, otázka či zákaz diskriminace. Tady se říká, říká něco o diskriminačních kritériích, ale celá ta věta nedává v Němčině smysl, budu se tím ještě zabývat. Potom se to týká taky ještě financování, o tom jsme hovořili, jestliže se rozhodneme mít evropský rámec pro skenery a když řekneme, že to schválíme, pak to bude stát peníze a nevíme, kdo to zaplatí. Zatím jsme ještě neměli stanovisko rady, Eh, takže vlastně je to v zájmu členských států a měla by to zaplatit rada, ale tady se nejedná pouze o skenery, ale jedná se také o jisté rekonstrukce, které jsou možná nutné, protože skenery budou eh, také eh, monitorovat potom tekutiny a tyto jsou velice těžké pro určité letišní budovy. A potom je tady také letecký náklad Pan Pascal se tím nezabýval, ale já si myslím, že my musíme zde respektovat u nákladů statusu quo. Zatím máme takzvaný bezpečný dodavatelský řetězec a to musíme zachovat i v minulosti, protože velké přístroje vůbec nemůžeme naskenovat, jestliže považujeme skener za bezpečný. A potom každý balíček, každý Každý balíček musí být eh, eh, prověřen a jestliže řekneme, že nějaké firmy známe, tak můžeme například dospět jakýmsi částečným řešením. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji. Děkuji také eh, kolegovi Paskalovi, že už přihledl k několika věcem, o kterých jsme předběžně spolu hovořili. Já bych teď k tomu měla několik dalších poznámek které se týkají toho celkového obecného objasnění. Celý ten systém je správný, že rozhodují členské státy a potom ty, e, které to nasadí, e, se budou muset řídit evropskými mm, normami. Máme několik věcí, které jsou spíš domněnkami než pravdou v bodu 10 se hovoří, že eh, tělesné prohlídky jsou obecně nepříjemnější než eh, skenování. To eh, není podložené pro všechny statisticky, to nemusí být pravda. A v různých státech je to různě. Potom bod 9 předtím. Nárůst terorismu Eh, si vyžaduje eh, nárůst prevence v demokratických státech. No tak to je takové obecné ospravedlnění všeho. To je třeba si poněkud konkrétněji. U bodu 14. Když se podíváte na ty členské státy, tak co myslíte těmi přísnějšími opatřeními? Tam, eh, že to neporušuje právo členských států zavést přísnější opatření. Znamená to nucené eh, tělesné skenery nebo víc skenerů? To musíte říct, myslím, přesněji tak, abychom se tady nedostali do problémů ve členských státech. U bodu 15 tam bych řekla, že se nejedná jenom o dobrovolnost eh, cestujících eh, ale je třeba také informovat je o tom, že je to dobrovolné a to zcela jednoznačně. A potom eh, použití eh, rengénového záření. Já si myslím, že je správné, že ho tady vydělujeme, abych tak řekla. Myslím si, že je třeba to udělat ještě explicitněji, protože když se tady hovoří, že s pomocí eh, rengenového záření při systematických bezpečnostních kontrolách No to bychom mohli říct, eh, říct, že náhodné kontroly rengenem jsou možné. Takže já bych škrtla to systematicky, protože bezpečné bezpečnostní kontroly jsou něco jiného než eh, kontroly eh, na základě policejního podezření. Takže v bezpečnostní oblasti bych to dala tak bez slova systematicky, protože každý stát by potom mohl dělat namátkové kontroly rengenem. A kdybychom přijali, že ten rengen eh, vydává jenom malé rengenové záření, tak já musím lítat často, podívejte se. A potom také eh, chartery, tam, tam se to mal eh, zkoumá, takže tohle můžeme říci, že to je policejní a basta prohledání drog, respektive těch, kteří je polikají a přepravují. U bodu 20 si myslím, že je velice důležité, abychom eh, se pobavili předem o posouzení dopadu. Musíme eh, mít jasné posouzení dopadu v souvislosti se zdravím a eh, rozptýlit pochybnosti, které už existují. Pokud jde o to ukládání dat, tak tohle by se vůbec nemělo ukládat, celý ten obraz těla ani s nějakou doložkou, že by se to jednou hodilo, protože potom to bude existovat a samozřejmě se to bude používat. Ukládání se musí vyloučit. Potřebujeme to akorát k nahlédnutí a to je všechno. Tohle je třeba jinak schodit. A potom eh, samozřejmě, když se tady píše, že letecká bezpečnost je, eh, nez, je nezbytná, no tak eh, to bych mohla říct ke všemu. Eh, jednou eh, tam budu mít eh, jednou tam budu mít budíka u srdce a jednou ne. 30. Potom členské státy, které by měly být, které by měly spolupracovat. Jak je to moc závazné? Jinak to bude vlastně taková deklarace vůle a nikdo to na celém světě nebude dodržovat. U těch nákladů tam hovoříte o, o tom, že nesmí ty náklady e, růst, pokud jde o e, nákladní leteckou dopravu. A já mám mimochodem ještě čas. Je to vždycky jenom u mě. Vždycky jenom u mě. Ne, paní Lichtenberger, paní Lichtenberger, já si jenom ten čas u vás, protože vy často eh, eh, přetahujete. Velice bedlivě se dívám na ty. Už se, už se blížíte. Buď si sedněte a hovořte, no, nebo ukončete. Já jsem ani nemohl domluvit. A to nikdy nikomu jinému neděláte. A nyní pan Van Dalen pět minut. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zpravodaj jde správnou cestou. To bych chtěl říct jako první věc a děkuji mu za to. Jsem velice rád, když vidím ten odstavec 3 o analýze rizik. A myslím si, že v tomto kontextu je zapotřebují ještě vyladit systém eh, screeningu pasažérů takzvaný profiling. Eh, pak se tady hovoří o tom, že eh, členské státy se mohou o určitých eh, věcech rozhodnout sami a pak ještě patnáctka, tam je to také naprosto v pořádku. Jsou tři věci, ve kterých bychom měli postoupit ještě dál. Nejprve je toto rengenové záření. Eh, měli bychom se tohodle naprosto vyvarovat. To, co je řečeno eh, v bodu preambule F a v bodech 8 a 18, eh, to je prostě třeba ještě jednou prohlédnout. Veškeré odkazy na rengen je třeba vypustit a nic tam takového neuvádět. Druhá věc, ty tělesné skenery tam, kde se o tom hovoří, v bodě 23 a 25 a e, také 27. Spravodaj stále ještě nechává otevřené dveře pro tuto možnost. A já s tímhle nesouhlasím. Já si myslím, že by bylo zapotřebí e, to realizovat e, tak, jako je to u těch toalet, neutrální figuríny, jinak nic. A pak ještě 26. Myslím si, že pravidlo by mělo znít tak, že každý cestující projde bezpečnostním skenerem a vybere si ale pokud e, se cestující rozhodne, že neprojde skenerem, tak by měl vědět, že e, ta kontrola, které bude následně podroben, bude delší, než kdyby prošel skenerem. Je tedy třeba tu 26 ještě více e, upřesnit, aby každý cestující věděl, co ho čeká. A teď bod 1.40 kde se hovoří o tom, že zapotřebí více kontrolorů jaké, jaké typy kontrol eh, tady máme na mysli. To bych docela rád, kdyby nás zpravodaj ještě ozřejmil. Eh, předseda, děkuji. Paní Wills, pět minut. Děkuji. Zpravodaj hovořil o mnoha bezpečnostních opatření v letecké dopravě. Já se chci omezit na tělesné skenery a chci se zeptat, zdali toto skutečně přinese, přinese větší bezpečnost, neboť skenery eh, vlastně detekují pouze pokožku a ne to, co je uvnitř těla. Pak bychom měli dělat opravdu rengenování. Ten, kdo chce přen, přinést výbušniny, eh, tak ten dobře ví, jak to udělat. Například, jestliže si to sto, sto, strčí do spodku, do spodního prádla, tak eh, to skenery stejně nezjistí. Já odmítám i e, rentgenové prohlídky cestujících, stejně jako paní Lichtenberger. Již jste také hovořil o soukromé sféře. Doposud se nikdy nepodařilo chránit, ochránit data na 100% a každý počítačový systém má své slabiny, může být zneužit, pokud to někdo opravdu chce. A pozemní personál by také mohl odcizit zajímavé obrázky, pokud budou existovat, také vytvořit si přístup a také ukládat data. Pokud pokud by někdo chtěl zasáhnout do systému, tak si myslím, že to vůbec nebude žádný problém. Takže je nerealistické, aby zde byla chráněna soukromá sféra. Já považuji za absolutně nedůstojné se tímto způsobem způsobem muset ukazovat ostatním, protože se nejedná pouze o snímky těla, ale jedná se také o lékařské pomůcky, které lidé mají. To jsou protézy, katetry, pleny a podobně a potom strach, že by toto všechno mohlo být na veřejnost. Pokud se týče ochrany zdraví, tak kdy když budou tělesné skenery používány plošně, pak také se zvýší silně záření na lidi na aktivních milite, milimetrových vlnění. To bude podobně jako u mobilů či u mikrovlnek. A sice nebyly zatím zveřejny žádné studie, tak jako je to u mobilů. Tam zatím nemáme žádné důkazy, ale víme, že tam něco probíhá a také personál, který s tím zachází, bude záření vystaven a týká se to také dětí a těhotných žen. Pak u zaměstnanců zaměstnanci budou muset stát nejenom před přístrojem, ale také v komoře a to může také vést k poškození zdraví personálu. A také Eh, existuje technika s pasivním milimetrovým zářením, to by byla ta nezávadná alternativa. Děti musí být podrobovány tělesným prohlídkám, protože dítě musí stát úplně klidně ve skeneru a děti, jestliže tam mají vejít sami, tak to se nikdy s nimi nepovede a povede to ještě k většímu stresu u dětí a také k delším frontám. Já jsem toho názoru, že létání nikdy nebude na 100% bezpečné, stejně jako ostatní dopravní prostředky. Může dojít také k úspěšným teroristickým útokům. Člověk může říci, že létat vůbec nebude, ale vymyslet si takovéto procedury po neúspěšných pokusech o teroristické útoky, to není žádné řešení. Paní Foster. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i eh, panu zpravodajovi. Já jsem eh, se tím zabývala z hlediska výboru pro životní prostředí a tam eh, se hovořilo o podobných otázkách jako tady. Samozřejmě se hovořilo o bezpečnostních věcech, o to byste od nich očekávali ze stejného pohledu jako u nás, protože ono jde o to, jestli to záření se zpětným rozptylem je stejné nebo ne. A, nebo jestli se používají ty milimetrové vlny jako na Schipholu. Pokud se nám podaří překonat e, celou tu hádku o technologii, a lidem budou, lidé budou věřit e, tomu, že ty technologie, které se používají, jsou nespochybitelné a bezpečné, tak se nám podařilo udělat e, krok k budoucnosti skenerů a k debatě pokud jde o tu eh, od eh, radiaci se zpětným rozptylem, tak eh, tam se nám to nepo, nepodaří, protože i na výboru pro životní prostředí hovoříme o výjimkách a musíme si klást otázku. Kam se ta debata ubírá? Buď je to dodatečný nástroj k boji s terorismem a všichni ho budou používat, nebo to budou používat někteří lidé a některé členské státy a je to uh, volitelné. A některé členské státy jako ten můj, Velká Británie, je to povinné. A já si myslím, čím víc pokračujeme, tím eh, víc tom děláme zmatek. Mně to vůbec není jasné, jak to teď je. Potom další věc, o které jsem chtěla hovořit, jak jsem říkala, pokud se nám podaří eh, překonat eh, tu otázku technologie, tak tady máme výjimky, které jsou velice důležité. A pořád se dostávám k tomu, co jsme říkali při řadě případů. Pokud tohle všechno eh, překročíme, tohle není všelek v žádném případě. Já podporuji jakékoliv eh, pomůcky, které nám pomohou bojovat s terorismem, ale potřebujeme lepší přeshraniční zpravodajství, monitorování centrálních rezervačních systémů, profily pasažérů, které, eh, které podpořil Výbor pro životního prostředí. Ve všech těchto oblastech, pokud, budeme, pokud máme tedy řešit potenciální teroristické ohrožení, je pěkné si tedy vyslechnout všechny ty eh, body. Pan Grandes poukazuje na eh, různé věci, ukazuje eh, obrázky a tak dále. Já si myslím, že prostě my se nepohneme, dokud si nerozhodneme o té základní otázce. Pokud tady bude tento základní nástroj, bude povinný pro všechny členské státy a pro všechny pasažery nebo ne. A můžeme eh, k tomu přistoupit jedině, pokud bude mít technologii, kterou eh, budeme moci používat všude, pokud bude bezpečná, pokud se lidé o tom, bude dobře, eh, o tom budou dobře školit a pokud se to bude dát vyřešit z jednoho bodu, tak, kterému budou moci všechny členské státy věřit. Takže každopádně děkuji panu zpravodaji. A jak říkám, těšíme se na to také, co nám řekne komise. Děkuji, paní. A teď paní Rana. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát zpravodaji k této skvělé zprávě, protože tato zpráva práva je sice důležitá, ale hned mě napadají přístroje, které zatím nemáme a je velice pochybné, zdali je vůbec budeme mít. Tady se jedná o ochranu dat, také o materiál, který se zde používá jenom pouze doufám, že nezůstaneme na půl cesty, že ta, tyto e, přístroje budou rychle vyvinuty a také Eh, náklady budou rozumné, ale vím, že firmy na tom pracují, ale myslím si, že tělesné skenery celý problém nevyřeší. Jestliže hodně lidí odmítne eh, prohlídku skenerem, tak v podstatě to provoz na letišti úplně ochromí. budeme si muset vymyslet rozsáhlý bezpečnostní koncept, obsahující i policejní složky, e, protože nemůžeme spoléhat pouze na skenery. Jinak e, přece musíme si něco vymyslet, přece se nechceme slékat až do spodního prádla, když chceme jít do letadla. A já doufám, že v budoucnosti se dozvíme víc o přístrojích a také se dozvíme víc o tom, kdy je zavedeme. Děkuji, pan Danelis. Děkuji, pane předsedo náš kolega pan de Grando si zaslouží opravdu poděkování za tu velkou míru odvedené práce. Co se týče bezpečnostních opatření u nákladů, tak tam nemám žádné výhrady. Mám dvě obavy, které se vztahují k těm tělesným skenerům. A nejde jenom o ochranu údajů, o e, cestujících a respektování jejich důstojnosti. Možná, že nová generace skenerů již e, znamená výrazný pokrok oproti starším zařízením, ale zůstávají tedy některé nezodpovězené otázky. A já si myslím, že e, to znamená především oblast zdraví. Co se týče těch dvou technologií, tak e, vlastně máme ten takzvaný active millimeter e, wave, aktivní milimetrovou vlnu, což je nová technologie. Tady jsme ještě nezhodnotili rizika na lidskou DNA a pak je tady ještě PAC scanner X-ray, tady si myslím, že je jednoznačně nutné ho odmítnout, protože dochází k takovému kumulativnímu efektu eh, dopadů na zdraví, tím, že je eh, dotyčná osoba eh, souvisle vystavována těmto, tomuto zářezení, záření. A nevím, kolik z nás si všimlo, že minulý pátek DSA ve Spojených státech eh, eh, vlastně eh, začala revidovat tělesné skenery, které byly umístěny na amerických letištích. A proč? Protože došlo k určité laxnosti ohledně definování úrovně toho záření. A to je určitý varovný prst, musíme být opravdu obezřetní, protože tady jde o ochranu veřejného zdraví. A e, opakuji, musíme být velmi obezřetní. A pak e, bylo setkání v Šipolu a my jsme mohli e, také konstatovat určitý nedostatek, určité opomenutí. Vzpomínám si, že v podpadku jednoho cestujícího byly nějaké látky, zatímco dvě další osoby, které prošly skenerem, by byly také prohledány, protože došlo k planému poplachu a e, i tyto další e, dvě osoby byly e, předmětem tělesné prohlídky, klasické, a to samozřejmě trvá mnohem déle. A jak říkám, tyto detektory na bázi zpětného rozptylu, s tím bychom neměli nic mít, to je třeba odmítnout. Chci eh, také říct, že je opravdu příliš brzy na to se nějak výrazně rozhodnout. Je tady příliš mnoho e, otázek nezodpovězených. Je příliš e, čas na to, abychom odsouhlasili s e, všeobecným aplikováním těchto tělesných skenerů. Děkuji. Na řadě je pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě děkuji za to, co dělal, uh, udělal pan De Grandes Pascal. Uh, ta otázka už se uh, táhne delší uh, dobu uh, v mnoha výborech. Uh, a já se nechci vracet uh, k tomu, co jsem už řekl dříve v debatě nebo v debatách, ale řeknu jednu jinou věc. Pokud si nedáme pozor, a já si myslím, že velice opatrně tady formulujeme, ten dokument, eh, který eh, se pokoušíme předložit. Tak pokud eh, si nedáme pozor, tak nebudou skenery terciální metodou detekce, ale budou prakticky používány v první fázi. Pane předsedo, vy se asi budete pamatovat, že když člověk přijde na letiště, je to, zač- je to konec bezpečnostního procesu, ne začátek. To už jsme říkali a to musí být základ našeho pochopení bezpečnostních požadavků na skenery. Pokud jde o ochranu dat, tak souhlasím s tím, co eh, zde už padlo. Musíme eh, okamžitě ty obrazy eh, vymazat, jakmile byly vyhodnoceny. Nesmí se ukládat. To je zcela jasné. A vzhledem k tomu, že na zejména letišti v Heathrow v Londýně v to eh, provozovatele nebo ti, eh, ta obsluha eh, zneužila ty obrázky, tak by se z toho měl stát trestný čin. To je nepřijatelné. Souhlasím s panem Fandálenem a s dalšími ohledně té rengerové technologie používající zpětný rozptyl. Myslím si, že tady musíme říci, že to je zcela nepřijatelné v Evropské unii. A říkám to, dn, protože dnes, a teprve dnes, přišel dopis podepsaný čtyřmi akademiky, eh, eh, členy Národní akademie eh, ve Spojených státech, je napsán vědeckému poradci prezidenta Obamy, ve Spojených státech a já bych vám ocitoval eh, několik jejich závěrů. Ty vědci eh, te- testovali eh, ten zpětný rozptyl. A oni říkají, naši kolegové, dermatologové a odborníci na rakovinu mají zásadní výhrady. Za prvé, velká populace starších cestujících přes 65 let je zejména ohrožena rizikem mutagenních účinků regenerového záření Eh, vzhledem k takzvanému melanocitnímu eh, stárnutí. Potom populace eh, mm, lidí s narušenou imunitou, HIV a rakovinou bude ohrožena vyvoláním rakoviny vzhledem k vysoké dávce z těchto strojů. Já vám to nebudu číst celé. Mám tady kopii pro každého, kdo by to chtěl. Řekněte mé asistence. V závěrem říkají, že eh, se lze dobře eh, opodstatně obávat, že to zvýší eh, riziko rakoviny u dětí a zranitelných skupin. A říkají, že tyto negativní účinky pravděpodobně mno, zdaleka hm, nedosahují toho, nebo to nebezpečí převažuje to, ty bezpečnostní přínosy boji s terorismem. Já doufám, pane předsedo, že eh, všichni přítomní poslanci eh, přihlédnou k takovýmto důkazům, až eh, budeme podávat pozměňovací návrhy k této zprávě. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji. Nevím, jestli pan de Grandes tohleto dostal a pokud ne, tak možná, pane Bradborne, pošlete. Dostal jste to? Ne, jste to nedostal. Filipe, prosím. Můžeš, Briane. Já jsem to dostal až sám až dneska, tak, tak prosím, eh, přepošli to určitě zpravodajovi. Pane Grandézi, ale nejdřív ještě za komisi pan Baldwin. Děkuji, pane předsedo. A, a já jsem tady první den eh, zde. Já jsem velice rád, že zde mohu hovořit a těším se eh, eh, na spolupráci sami, pokud jde o letové, eh, letovou dopravu. Máme toho tady hodně. Mnohokrát děkujeme panu de Grandezi Pascalovi za jeho velice ucelenou a myslím, že velmi vyváženou zprávu. Myslím si, že díky tomu máme dobrou představu o tom, kde parlament si stojí a co chce v těchto důležitých otázkách. K té otázce skenéru. Naše stanovisko je, že eh, to eh, ohrožení eh, je skutečné. Víme, že se plánují útoky na letectví, na leteckou dopravu a čekáme je od eh, usnesení eh, Evropského parlamentu z roku 2008 se zabýváme touto otázkou velice intenzivně a v roce 2010 jsme k tomu vydali sdělení. A náš eh, závěr po tomto, když jsme si to tak kořka rozmysleli, je, že ty tělesné skenery jsou validní alternativou, jsou na tom stále lépe, pokud jde o detekci a sice registrují kovové i nekovové prvky, ale samozřejmě musí eh, splňovat požadavky na základní práva a bezpečnostní eh, záruky stanovené legislativou. Naše zkušenosti ukazují, a já eh, přijímám, že je tady prostor pro debatu, že pasažéři a zaměstnanci je používají jako šikovnou metodu screeningu, ale je tady opět tady otázka základních, základního práva. Takže otázkou je, jak překonat stávající neuspořádnou situaci a zajistit e, co nejlépe ochranu základních práv i zajistit bezpečnost. Potřebujeme společný evropský přístup, takže proto jsem velice rád, e, že se nad tím zamýšlíte. Jak pan zpravodaj říká, můžeme potvrdit, že posouzení dopadu, e, kde se hovoří o právních, provozních a hospodářských otázkách, použití skenerů mm, bude dokončen co nejdříve. A po této analýze ve světle s vaší, debat, vaší debaty s parlamentem a radou tedy bychom rádi navázali nějakým legislativním předpisem. A ten legislativní předpis musí obsahovat nezbytná ustanovení k zajištění nebo k zabezpečení zdraví a základních práv, pokud jde o použití skeneru. Dovolíte ještě minutku, pane předsedo? Tak pokud jde o bezpečnost nákladu přepravovaného, tak to, tam, ta, tam to nebezpečí je reálné Máme eh, velké, máme přísná pravidla pro náklad eh, opouštějící EU, ale při eh, cházející náklad samozřejmě je podle, je vystaven jenom pravidlům stanoveným ICAO v hostitelské zemi, respektive ve třetí zemi. Takže vzhledem k říjnovým incidentům jsme přišli s dokumentem k posílení Eh, bezpečnosti eh, letových nákladů a eh, snažíme se nyní tato doporučení z toho dokumentu rychle promítnout do praxe. Děkuji, pan Gandes. Děkuji, pane předsedo. A chci nejprve poděkovat všem, kteří si vzali slovo na dnešním jednání výboru. Eh, děkuji těm, kteří souhlasí s mými kritérii a mé díky jdou i směrem k těm, kteří eh, přišli s odlišnými stanovisky. Obecně řečeno musím říct, že eh, téměř všechny připomínky budou buď zohledněny ve zprávě, a nebo Eh, jsou to eh, připomínky, které nepochybně najdou své místo v předložených pozměňovacích návrzích. To je postup, eh, kterého se i dnes držíme. Na druhé straně bych chtěl využít této příležitosti proto, abych zdůraznil význam toho, co řekl zástupce komise. Eh, protože tady eh, byl navržen určitý eh, legislativní nástroj k kterým těm bodům a to ukazuje, že tady se nám prostě otevírá určitá možnost pro nás jako pro parlament, abychom v rámci postupu spolurozhodování se velmi výrazně podíleli na řešení této významné záležitosti. Já bych chtěl E, připomenout e, určitou genezi. To sdělení, které komise vydala, je sdělením, e, které bylo kvalifikováno jako ne úplné. A my jsme ho odmítli, protože jsme e, byli toho názoru, že toto sdělení neobsahuje dostatečné množství záruk pro dodržování základních práv. A komise tuto kritiku e, od Evropského parlamentu přijala a následně přišla s novým e, odlišným sdělením, které již obsahovalo opravy oproti předchozímu textu a podle mého názoru dostatečně zohledňuje i obavy, které byly Evropským Evropským parlamentem formulovány. A e, návrhy obsažené v tomto sdělení e, vnímáme e, jako něco, co jde správnou cestou. Nicméně, co je nepřípustné, je, aby evropské instituce se nezhostily svého úkolu, kterým je boj proti terorismu jde o to, že parlament prostě reaguje na určité sdělení komise. My předkládáme připomínky, já jsem se snažil je zohlednit, jednotlivá stanoviska a e, dnes potom e, také e, zaznamenat připomínky a stanoviska, o kterých si myslím, že mají své místo v textu a body, které nemohu e, přijmout, jsou e, ty, e, které říkají, jsem proti. To prostě nemohu přijmout, ale zároveň vnímám, že máme určitou povinnost jednat. A pokud ty skenery důsledně dodržují vše, co se týká ochrany údajů, základních práv, dodržují to, že tady prostě nebude nebude zásah do eh, osobního života a to s těmi novými technologiemi možné je. A pokud, a je to také v textu, eh, upřesněno, i když tady musím podotknout, že ten anglický převod není úplně dokonalý, eh, dost se odklání od španělského originálu, ale jde o to, aby ty snímky byly automaticky ničeny po té, co daná osoba projde skenerem. Pokud tohle všechno prostě odpovídá také kritériím e, zdravotním, tak my máme povinnost k tomu dodat určitou přidanou hodnotu. Pokud je tady přiměřenost mezi riziky a tím, co chceme uži- uvést vchod, tak bychom měli postupovat touto cestou. A parlament eh, má ukázat na to, jaké věci eh, také eh, vnímat a jaké věci zohlednit. Naše zpráva se netýká pouze skeneru, ale celkového pohledu na bezpečnost vzdušného prostoru. Hovoří se tady také o kapalinách, aerosolech a gelech. A pokud tento nástroj umožní respektovat to, oč žádá parlament, tak jsme pokročili ku předu. Ale opakuji, musíme být koherentní. Je třeba prohloubit, jak to také e, zástupce komise řekl, to, co je na stole. To je zásadní. Je to ta poslední věc, na kterou jsme vlastně přišli v tom smyslu, že teroristé se teď chtěli začít zabývat tím, že budou prostřednictvím nákladů a pošty také pokračovat v atentátech. To musíme řešit, tomu musíme čelit musíme převzít tady eh, ty určité obavy, které jsou formulovány občany a komisi eh, tlačit k tomu, aby přišla s nějakými řešeními. A já myslím, že tohle všechno se v té eh, zprávě objevuje. Rovněž převezmu konstruktivní názory, které tady zazněly, ale ne ty, které to celé posílají do háje. Každopádně si myslím, že tady nemůžeme prostě diskutovat o škodlivosti rengenového záření, když už je to ve zprávě zprávě obsaženo. Já, e, pane předsedo, e, o těchto věcech e, hovořím systematicky. Hovořím tady o prostě určitém respektování postupů komitologie a tak dále. Bylo by příliš, kdybychom říkali, my dáváme přednost tomu či onomu to by bylo ostatně z toho hospodářského hlediska naprosto nevhodné. Co se týče e, těch, toho rengenového záření nebo rengenových snímků, tak e, můžeme říct, že ta e, konvenční forma s minimálními hodnotami je něco, co by měly stát pokud by to státy přijímaly, tak ten systém prostě odmítneme. O to tady jde. A ještě jednu připomínku bych chtěl učinit my v Evropském parlamentu se nemůžeme eh, stavět eh, vůči právům a možnosti států, které, eh, pokud chtějí, mohou zavést striktnější opatření. To je situace, která teď existuje. Proto jsem také přišel s tím, co říkám ve zprávě. My potřebujeme určité minimální normy, ale na druhé straně je tady třeba země jako Spojené království, které se rozhodne v některých oblastech jít cestou dosti drastických opatření. A pokud, dejme tomu, řeknou ano rengenovému, eh, eh, rengenu jako takovému, tak eh, to je zase jejich věc. My, te, my se tady prostě ocitáme v situaci, kdy máme určitý soubor minimálních norm, ale členské státy mohou e, také e, realizovat striktnější opatření. Pane Fandalen, inspekce. Já jsem o tomhle ve zprávě hovořil proč? Protože experti technici, kteří se zabývají náklady, říkají, že tady nedochází ke skutečné inspekci a nám to e, jaksi trochu uniká. My se staráme hodně o cestující, ale v oblasti dopravy nákladů je tady ještě hodně práce. Je třeba i v tomto ohledu respektovat princip subsidiarity. To jistě ano. Nemůžeme eh, vstupovat do oblasti, kde nemáme pravomoce, ale pokud Unie v této oblasti určité eh, pravomoce má a přeje si s členskými státy v oblasti vzdušného eh, bezpečnosti letecké dopravy a tak dále, jednat společně, tak by měla konat. E, tady prostě jsou určité demarkační čáry, které nám právo definuje. No, e, já tady nechci odkazovat na někoho konkrétního, ale dobře jsem zaznamenal všechna vystoupení všech poslankyň a poslanců a myslím, že poté, co budeme mít pozměňovací návrhy, tak nepochybně budeme moci dospět k určitým kompromisům. A já osobně se budu ještě moci k některým věcem vrátit, abychom to e, ještě vyladili, e, vyprecizovali a e, tím tedy doufám i uspokojit některé další poslance. Já prostě teď tady nemohu říkat opak toho, co jsem do zprávy začlenil. Jsem zcela e, upřímný a hovořím otevřeně. Teď máme prostě skenery, ty skenery představují jednu část, tekutiny další část a náklady e, třetí část. To jsou všechno součásti letecké bezpečnosti. Ale v rámci boje proti terorismu nemůžeme vstupovat do určitých oblastí, protože to už se týká spravodajských služeb. Různé strategie nejsou eh, tady eh, prostě předloženy a konkrétní výsledky boje proti terorismu také nejsou předloženy. A bude zapotřebí přijmout rozhodnutí v rámci komitologie. My tady máme definovat ty hlavní směry, které budou komisi inspirovat a následně doufejme, že komise přijde s legislativním návrhem, který nám poté umožní vstoupit do konkrétní situace, do konkrétní legislativy a mít eh, skutečně kvalitní bezpečnostní normy, což je naším úkolem. Děkuji. Lhuta pro, vyprš, pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 31. března. E, pozměňovacími návrhy se budeme zabývat na dubnovém zasedání našeho výboru. Hlasovat o tom budeme v květnu na zasedání našeho výboru a možná plenární e, rozprava bude e, v červnu. Takže 31. března vyprší lhuta pro podání pozměňovacích návrhů. Hlas, diskutovat a hlasovat budeme v dubnu a e, pak bude červnová plenárka. Teď e, pětiminutová pauza, než začne jednání koordinátorů. Všem vám děkuji za účast i příspěvky.